Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Já bych rád eh, formálně ukončil zasedání SEDE, eh, protože eh, další bod našeho programu je společné zasedání našeho výboru a výboru pro ústavní záležitosti. A Jediným bodem našeho společného zasedání je první výměna názoru ke zprávě z vlastní iniciativy ústavní, právní a institucionální důsledky společné bezpečnostní a obranné politiky, možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva. Tato zpráva z vlastní iniciativy je vytvářena oběma výbory, podle článku 55 naše dva výbory se budou zprávou zabývat na společných zasedáních a budeme mít jeden společný harmonogram. A na závěr projednávání se také bude hlasovat na společném zasedání. Zpravodaji eh, této zprávy jsou dva gentlemani, pan Michal, Michal Gáler za CD a pan Esteban González Pons za výbor AVKO. Já vás, eh, pánové, oba vítám na vašem zasedání. Posléze výbor pro rozpočet tomuto návrhu zpracuje stanovisko a předseda tohoto výboru pan Jean Artois bude zpravodajem tohoto eh, stanoviska myslím si, že eh, bychom mohli otevřít diskuzi a já bych rád poprosil oba zpravodaje, pana Gálera i pana Ponce, Gonzálese Ponce, aby se ujali slova. Jak si to rozdělíte, pánové, závisí na vás. Pan Gáler? Prosím, pan Gáler. Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové, pane Gonzálesi. Je dobře, že můžeme mít tuto eh, společnou akci, toto společné zasedání. Je to totiž eh, zpráva, která by měla být eh, rovnováha, měla by mm, stejným způsobem nebo stejným podílem být vypracovaná oběma výbory. A jsou tady samozřejmě jednak ty právní, institucionální a ústavní implikace eh, eh, společné bezpečnostní a brané politiky. A víme, že jsou tady určité možnosti, která, které otevřela Lisabonská smlouva. A musíme se na to podívat teď nově i z pohledu toho volebního výsledku ve Spojených státech. Je to debata, která už se vede nějakou dobu a možná teď aktuálně bych chtěl ještě eh, eh ocitovat eh, jednu větu z projevu, včerejšího projevu Žána Konda eh, Junckera, který říká, že bychom se měli rozloučit s představou, že američané budou až do konce všech dní zajišťovat bezpečnost Evropy. A to bychom měli dělat sami. To je tolik tedy citát Žana Klauda Junckera. Eh, včera hovořil v Berlíně a já s tím musím naprosto souhlasit. Měli bychom se tady zabývat tím, jak, bez, eh, jak postupovat bez změn smluv, protože ty jsou komplikované, jak využít ty možnosti, které máme díky Lisabonské smlouvě a jak toho eh, můžeme maximálně využít že vlastně ten hlavní přístup této zprávy je to, že by tady měla být eh, nějaká společná politika v oblasti bezpečnosti a obrany a že by mělo dojít k její parlamentarizaci. To by se mělo dále posílit. Já se těším na spolupráci s kolegou Gonzálezem Poncem přípravě této zprávy a také se obecně těším na spolupráci s ostatními politickými skupinami, které jsou zastoupeny na AFETu, AFKu a SEDE, a které podporují tento princip. Takže především se ta zpráva bude točit kolem eh, institucí, které v této oblasti máme, Potom se tam bude hovořit o parlamentní kontrole těchto institucí, ale bude se tam hovořit také o rozpočtech, jak eh, v Evropě nebo ve členských státech. A také bych se chtěl ještě zaměřit na nějaké strategické otázky. Nechtěl bych se pouštět do nějakých operativních eh, otázek, to každodenního fungování té bezpečnostní politiky. To jsme nedávno mohli si přečíst ve zprávě, vynikající zprávě kolegy Pašku. Je to e, z následná zprávě po zprávě Broka Brose. Broka Brose. To je již zpráva, která byla projednána na výboru AVKO, tam šlo o lepší fungování Evropské unie v této oblasti. Tato zpráva je také následná zpráva k dalším, ne, ne z tohoto výboru, ale už to předchozího volebního období, které se získaly velkou většinu hmm, mnoha politických skupin. mám být upřímný, tak většina těch myšlenek, které se tady objeví, už byly diskutovány jak členskými státy, tak vysokou představitelkou nebo komisí a, a radou, ale jinak byly spíš víceméně ignorovány. A teď eh, ve světle toho posledního vývoje bychom se k něm měli vrátit a eh, ještě jednou se na ně nově podívat a sformulovat požadavky. Co se týče těch eh, ústavních aspektů, Myslím, že tady je pořád nedostatek eh, přímého zapojení ze strany členských států. Je tady neochota využívat těch stálých struktur pro vzájemnou spolupráci, jak je to ve článku 42.6. Je to také nedostatek jasnosti postoje Evropské rady a členských států. které by tu politiku měly provádět a dále rozvíjet. To je v článku 42.2 eh, smlouvy. V právní oblasti potom musíme vyjasnit otázky, které se týkají toho, jak tato politika, zejména článek 4.4, eh, má být financovaná a jestli by se to nemělo stavovat i na instituce jako je Evropská obraná agentura. Potom je také otázku, jestli se má rozhodovat kvalifikovanou většinou, to je článek 45.2 nebo 46.2, A dále tady je také o to financování z evropského rozpočtu v této oblasti není národ, nejsou národní veta, takže kdyby tady byla kvalifikovaná, rozvolání kvalifikovanou většinou, tak by to znamenalo, že státy, které mají eh, jiný názor, jiný postoj k těmto otázkám, by potom eh, pořád byly nuceny spolufinancovat tyto věci, takže potenciálně by to mohlo vést ke konfliktu s národními parlamenty, které mají rozpočtová práva nebo rozpočtové kompetence. A potom je také potřeba vyjasnit, článek 41.2 smlouvy, tam jde operativně financování nebo financování operativních částí eh, společné obrané a bezpečnostní politiky. Jasně, co to přesně znamená. Jsou tady různé výklady, na širší, uší. No. Buď, že se to týká pouze vojenských misí mimo EU, eh, e to je ta užší interpretace, anebo protože to pořád není jasné, protože na to panují eh, různé názory i právních služeb, eh, tak by bylo dobře, kdyby parlament eh, inicioval to, aby ty právní služby se mezi sebou dohodly, co to přesně může znamenat. Potom jde o to, aby článek 171 byl právním základem pro financování výzkumu v této oblasti, aby to nebyl 41.2, protože v tom článku 171 je jasné, že můžeme vynakládat prostředky na výzkum v oblasti všech evropských politik. Takže na to můžou jít naše prostředky a proto si myslím, že do toho spadá i ta společná bezpečnostní a obraná politika. <clears throat> Musíme také definovat rozsah článku 188, je tam o rozsah toho financování strany členských států, a 187, potom článek 187 smlouvy o fungování Evropské unie. Jde tam o spolufinancování eh, ze strany soukromého sektoru v podobě těch joint undertakings. Jestli je to možné dělat i v té oblasti obrany. To je otázka, která ještě pořád nebyla odpovězena, přestože už se o tom hovoří od roku 2013. Potom do článek 132 smlouvy, který ještě pořád nebyl plně implementovaný. Tam se totiž hovoří o a teď to budu citovat anglicky, že by měl splnit své úkoly s ohledem na to, aby byly vzaty v potaz názory Evropského parlamentu a skutečně eh, to se musí zlepšit. Eh, hovořím teď o úkolech eh, vysoké představitelky. Další otázka, kterou bychom měli vyjasnit, je omezení institucionální role politického bezpečnostního výboru. Zase budu citovat anglicky, jde o politickou kontrolu a strategické směřování krizového řízení operací. PSE by nemělo mít žádnou roli v eh, interním fungování, to se uvádí v dalších článcích 41, 42, 44, 45 a 46. Vysoká představitelka také dosud v souvislosti s tím financováním personálního statutu ještě nerozhodla o právním základu obrané agentury. To už byl jeden z požadavků během toho předchozího volebního období. Jsou právní experti, kteří říkají, že pokračování v tom předchozím eh, právním základu z roku 2004 není v souladu s Lisabonskou smlouvou a proto eh, je to potřeba také vyjasnit. To jsou některé z těch bodů, které eh, patří do této zprávy podle mého názoru a myslím si, že o tom ještě budeme vést velmi zajímavé diskuse. Děkuji vám za pozornost. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a Mnohokrát děkuji. Já bych především chtěl poděkovat kolegovi Gálerovi za skvělou společnou práci. V této zprávě jsou nesmírně důležité věci. A chci také poděkovat kolegům z výboru SEDE a z výboru AVKO, kteří už spolupracovali na této věci a kteří byli připraveni spustit tuto debatu a pokusit se dát dohromady tuto zprávu. Jsou tady dvě základní věci, které představují základ této iniciativy. A jsou v podstatě velmi jednoduché, ale v praxi se těžko implementují. První z těchto věcí je to, že v podstatě máme 28 různých obraných kapacit a rozpočtů na. Máme různé informační sítě pro obranu, A proto můžeme více než zdvojnásobit to, co děláme z hlediska naší společné obrané politiky. To je tedy teorie. Ale máme ještě hodně daleko k tomu, abychom využili většinu zdrojů a rozpočtu a operační kapacity, které naše systémy mohou nabídnout pro tu kolektivní obranu Evropské unie. Potom druhá koncepce, která je důležitá pro tuto debatu, je to, že už teď máme mechanismy pro koordinaci, pro řešení problémů, a pro spolupráci, ale nevyužívají se. Když se na chvíli zamyslíte nad strategickým přístupem k bezpečnosti, který přijala Rada, uvidíte, co mám na mysli. V zásadě je tady jistý závazek eh, vůči společné bezpečnosti a logické by proto bylo, abychom uplňovali ty systémy, které už jsme přijali a zavedli. Ale přitom zůstávají nevyužité. Lisabonská smlouva obsahuje spoustu milníků pro tuto naši cestu a měla by vést ke vzniku společné eh, obrané a bezpečnostní politiky. Ale pokud nebude politická vůle na straně členských států uplatňovat tato ustanovení a zavést mechanismy, které už máme, nemůžeme vůbec mluvit o bezpečnostní unii, protože dům nemůžeme stavět od střechy, musíme nejdříve položit základy. Ty základy teoreticky máme, ale musíme je využít, než můžeme zajít dál. A proto se musíme také zabývat právním rámcem, musíme se zabývat mechanismy, které byly zavedeny, ale zůstávají neaktivní. Abychom měli společnou obranu. A musíme se také zamyslet nad doložkou vzájemné pomoci, což je článek 42, na strukturu spolupráce, to je článek 42 a 46, na spolupráci podle článku 20, to jsou věci z japonské smlouvy. A také se musíme zamyslet nad společnou obranou a bezpečnostní politikou a spoluprací podle článku 44, jak to uplatní některé členské státy. Je překvapující, že doposud, vzhledem k tomu, co všechno se odehrává kolem Evropské unie, všechny tyto mechanismy v podstatě zůstávají nevyužité. Kromě té doložky o vzájemné podpoře, která byla uplatněna po pařížských útocích. Ostatní mechanismy nikdy nebyly uplatněny a nikdo se ani nezamyslel nad tím, jak by se daly použít. A proto musíme vyzvat členské státy a vysokou představitelku, aby využívali ty příležitosti, které nabízí smlouva. Potřebujeme nějakou stálou strukturu pro spolupráci, protože to přispěje k lepší obraně Evropské unie. A jak právě říkal vystěný kolega pan Galer, zejména vzhledem k výsledkům včerejších amerických voleb, musíme si uvědomit, že Evropská unie se bude muset postavit na vlastní nohy, protože bude ve světě tak trošku být sama. Výbor AVKO se jistě bude chtít na tyto věci zaměřit a také na otázku národní suverenity, protože musíme se zamyslet nad tím, jak tohle všechno zapadá do posílené spolupráce v oblasti obrany. Národní suverenita představovala závažnou překážku, jeden z hlavních argumentů na straně těch členských států, které nechtěly uplatnit příslušná ustanovení Lisabonské smlouvy. A já si proto myslím, že tato zpráva bude muset zaměřit na to, že si stanovíme dvě základní věci, dvě základní koncepce. Společná obrana a bezpečnostní politika není v souladu s národní suverenitou. A druhá věc je to, že není lepší způsob, jak bránit národní suverenitu, než obhajovat územní celistvost Evropské unie. Je opravdu důležité, abychom si uvědomili, že parlament, tedy Evropský parlament a také národní parlamenty hrají ústřední roli, ale to sám nebudu rozvádět, protože pan Káler už o tom mluvil. Na závěr bych tedy eh, nastínil tři hlavní politická doporučení, která by podle mě ve zprávě měla být. Za prvé, měli bychom mít nějaké ustanovení pro dialog o bezpečnosti a obraně v radě. Měli bychom mít obraný semestr, aby toto bylo prioritní otázkou na programu Rady. Dále bude potřeba bílou knihu o obraně a bezpečnosti a to musí zajít dál, než jsou jenom vojenské kapacity členských států, tak jak jsou teď. A je potřeba provést analýzu toho, jakou spolupráci potřebujeme a co vlastně Evropská unie je schopná udělat, jaké máme prostředky, jaká máme aktiva. A tato bílá kniha by také měla eh, nastínit nějakou meziinstitucionální dohodu, abych skutečně nastal kompromis mezi jednotlivými aktéry. A společná obraná bezpečnostní politika nemůže být jenom souhrnem jednotlivých částí, jednotlivých politik členských států potřebuje vlastní cestovní mapu a vlastní místo v současných smlouvách. Děkuji. Děkuji obou zpravodajům a můžeme pokračovat v diskuzi. Slovo má pan Zdrojevský. Pane předsedající, Pane předsedo, vážení kolegové, na úvod bych řekl pár slov k tomu, co uváděli zpravodajové. Uváděl to především pan Gáler, ale pan González Pons také. V první větě pan Gáler říkal, máme tady specifickou záležitost, chystá se další dokument, ale nedochází k implementaci. Co to znamená? V této chvíli rozhodně nemáme dostatečný pokrok, i pokud je o osvědčené postupy, bez ohledu na to, co říká Europol. A to je velmi znepokojivé. Takže, abych to řekl jinak, máme spoustu výborných textů, stanovisek, debat, konferencí. Ale když dojde na vlastní implementaci, je to katastrofa. Tak si to můžeme říct. A potom na závěr oba řečníci říkali, že bezpečnostní politika pro Evropu nemůže být jen souhrnem národních politik. A já myslím, že udeřili hřebík na hlavičku. Co to znamená? Pořád nám ještě chybí společná bezpečnostní politika, která by zašla dál, než jsou jenom jednotlivé kroky, které podnikají jednotlivé vlády. Proč je to důležité? Já mám obavy, že opět přijmeme nějaký text velkou většinou, ale stejně se nic nestane. Nenastane pokrok. Dnes jsme v situaci, kdy se všichni shodneme na tom, že volby v Americe znamenají, že Evropa je ještě osamělejší než dřív v tomto ohledu. Nevíme, jak to dopadne, ale Spojené státy rozhodně budou méně aktivní v tomto ohledu ve vztahu k nám. A čekáme spoustu dalších voleb v Rakousku, v Nizozemsku, ve Francii. A já mám obavy, že tyto volby nepřispějí k posílení pocitu bezpečnosti v celé Evropě. Myslím si, že v určité chvíli musíme zrušit a znovu nastavit to, co děláme ve výboru AFKO, ve výboru SEDE, e, ve výboru pro zahraniční věci. Musíme postoupit ku předu, abychom naplnili očekávání. Pořád ty věci říkáme, ale musíme je teď také udělat. A já vám chci připomenout o nedávných samitech, připomenout nedávné samity NATO. Z nich vyplynula celá řada dobrých závěrů, rozumných závěrů. Ale pak uplyne nějaký čas a vracíme se ke stejným připomínkám – tomu, že některá rozhodnutí anebo rozhodovací centra se překrývají, k tomu, že nejsme dostatečně účinní, nemáme dostatečné strategie, zvlášť pokud jde o ty věci, které by měly být prioritou. Takže já bych vám rád připomněl, že to, co děláme my tady, to, co dělají naši zpravodajové, možná neskončí úplně v koši, ale zůstane to někde na dně v šuplíku a nic se nestane. Děkuji, pane Zdrojevský. Já jenom pro forma bych se chtěl zeptat, jestli nechce vystoupit někdo ze stínových zpravodajů. Pokud tomu tak není, tak je to Mrs. Breso. Prosím. Il nostro relatore ombra è Enrique Guerrero in AFCO, che però non ha potuto essere... Enrico Carrero v Avko je naším stínovým zpravodajem a bohužel tady dnes nemůže být. A já bych tady chtěla říct pár slov a souvisí to s tím, co uváděl pan Gáler. Z toho, na čem pracujeme s kolegou Brokem. Mluvíme o institucionálním rámci, i když nezacházíme úplně do detailů pokud je o praktická řešení, která by byla nutná, kdybychom měli opravdu pracovat na řádné společné bezpečnostní politice. Tak především jsou tady politické úvahy. O tom už mluvili řečníci, především první z nich. Není pochyb o tom, že prožíváme nesmírně citlivé období z hlediska historie pro Evropu i pro celý svět. A přirozeně musíme mít na paměti, že v mírové Evropě, v Evropě, která chce usilovat o mír se zbytkem světa, musíme sami sebe vybavit účinným systémem obrany. To je stále více zřejmé. A je pravda, že hodně pohnutek zešlo od Evropského parlamentu, ale zatím to nepřineslo velké plody. Nicméně já se domnívám, že teď jsou si členské státy plně vědomy této situace? Máme společnou francouzskou, německou iniciativu, italskou iniciativu. A objevily se také návrhy od komise. Vidíme, že probíhá jakýsi politický proces, u věci, kterou jsme dřív nechávali na členských státech. A souviselo to také pouze s jejich rolí v NATO. Jsme si vědomi toho, že americké volby znamenají, že věci, které jsou před námi, budou o to naléhavější. Prezident Obama už naznačil, že očekává od Evropy, ne od jednotlivých členských států EU, že by si přál větší účast, větší zapojení do obrany, do obrané politiky v rámci NATO. My nevíme, jak se bude na to vyvíjet, vzhledem k tomu, jaká teď bude americká vláda, ale víme, že Evropa se musí zhostit své odpovědnosti. A to udělat nemůže, pokud se své odpovědnosti nezhostí členské státy Evropské unie. A jak správně říkali kolegové, Nejde o to, že bychom se měli vzdát své suverenity, ale spíš o to, abychom posílili kapacity členských států tím, že předáme určité pravomoci Evropské unii aby mohli plně využít své suverenity. Suverenita znamená schopnost bránit své občany. A i ty větší a silnější členské státy toho nejsou v současné době schopné. Prezident Putin nám to připomněl dosti bolestivým způsobem. A to nejenom prezident Putin, ale i pan Erdogan. Mluvíme o prezidentu Trumpovi a prezidentu Obamovi, ale jsou i další hlavy států, které se podílejí na věcech, které mají dopad na náš kontinent. A také na Afriku a na Blízký východ. Máme tady tedy to politické povědomí na jedné straně, ale potom také očekávání našich občanů. Statistiky nám ukazují, že toto je věc, na které se evropští občané opravdu shodnou. Jsou rozhodně pro společnou bezpečnostní politiku. Přes 70 evropských občanů se domnívá, že společná obraná politika je důležitá. Je to důležitá věc, které by se EU měla věnovat víc. Takže navzdory rostoucímu euroskepticismu, anebo možná právě kvůli němu, je tady poptávka. Občané chtějí rozsáhlejší, soudržnější evropskou obranou politiku. A pokud se chceme postavit euroskepticismu, musíme najít řešení. Samozřejmě to musíme udělat postupně, Musíme začít větší koordinací, musíme více spolupracovat, musíme združit výzkum a tak dále. Ale potom postupně se musíme snažit posilit naši politiku a mít na paměti jednoznačný cíl. A já myslím, kolegů jsou zajímavé, jaký ten eh, evropský semestr, který by nám umožnil pracovat s národními parlamenty a které samozřejmě eh, právem chtějí také nějak přispět, zvlášť u tak citlivé věci. Pak je tady ta myšlenka Bílé knihy. Ale musíme směřovat ke skutečné společné obrané politice. Já myslím, že jsme ukázali i ve zprávě s, s kolegou Brokem, jaké máme institucionální nástroje. Je zřejmé, že pokud tento proces zahájíme, jakmile začne probíhat skutečný proces integrace, což nemůže být skutečná evropská armáda, budou tady určité institucionální fáze, kterými musíme projít. Ale to nemusí být záležitost bezprostřední budoucnosti. Musíme to dělat postupně, ale k tomu máme určité nástroje a můžeme se zamyslet nad tím, které články jsou relevantní a jaké problémy mohou vyvstat. Ale já myslím, že naším úkolem je ukázat, že ty nástroje máme a už teď můžeme postoupit ku předu na základě těchto nástrojů. Komise správně poukázala nedávno, že tyto věci jsou velmi důležité, takže jednotliví aktéři, rada, a tak dále, jistě můžeme rozhodnout o strukturované spolupráci na základě kvalifikované většiny. Jistě by bylo možné něco začít dělat. Financování jistě bude záviset na tom, že ti, kteří souhlasí s touto myšlenkou, musí tuto myšlenku také financovat. A samozřejmě, pokud je tu někdo, kdo se do toho nezapojí, do této iniciativy, otázka je, jestli budou mít povinnost také financovat nebo ne, to je ale další věc. Já myslím, že teď musíme vyřešit tu strukturální spolupráci a v tom případě budou také finančně přispívat. Já myslím, že tento problém by se nakonec mělo podařit vyřešit. Takže mnohokrát děkuji a čekáme se zatajeným dechem na tuto zprávu. Děkuji. Slovo má pan Radoš. Hvala lijepa. A děkuji. Kolegové se dotkli širšího kontextu společné bezpečnostní a zahraniční politiky Evropy. Na obecnější úrovni se domnívám, že nemůžeme společnou bezpečnostní a zahraniční politiku mít bez za, společné zahraniční politiky a Evropská unie má zřejmě problém s definování cílů společné zahraniční politiky a společná obraná politika je pouhým nástrojem společné zahraniční politiky. Budu se tedy držet názvu této zprávy Jedná se o ústavně právní a institucionální dopady eh, se ZBP. Máme tady pět článků smlouvy a z těch jasně vyplývá, že máme právní základ pro rozpracování takové politiky. Článek 42 praví, že je třeba rozvíjet společnou bezpečnostní a obranou politiku, která by měla vést k naší společné obraně. Hovoří se také o postupném zlepšování našich vojenských sil a k tomu nedochází. Také se tam definují možné formy spolupráce, eventuální koalice těch, kteří budou ochotni se této spolupráce účastnit a další formou je stálá spolupráce. Pak tady jsou další články 45, 46. Ty rozpracovávají, jak mají vypadat různé formy spolupráce v rámci SBZP, včetně právního základu pro rozhodování v obou případech. V případě koalice i v případě struktury pro stálou spolupráci. Článek 45 podrobně rozepisuje úkoly Evropské obrané agentury. Pravděpodobně podrobněji, než jak by to měl článek smlouvy pravděpodobně eh, dělat. Hovoří se o koordinaci a harmonizaci výzkumu třeba. Veškeré cíle, které by eh, Evropská agentura pro obranu měla, co se týče společných veřejných zakázek a společného výzkumu, nebyly provedeny, nebyly naplněny a v mezidobí od roku 2008 dochází eh, k poklesu společných aktivit a společného výzkumu v tomto odvětví. Účast eh, v Evropské obrané agentuře není povinná, ale 27 členských států se pro tuto účast rozhodlo. Z výše uvedeného vyplývá, že neexistují ani právní, ani ústavně právní překážky pro další rozvoj společné bezpečnostní a obrané politiky. Není to tedy problém a bylo by toto dobře jasně říci při debatě nad touto zprávou. Možná, že by stálo za to osvětlit, v čem spočívají skutečné problémy a překážky, když 15 let poté, co jsme se na sebe dohodli, se nám nepodařilo dosáhnout v některých otázkách vůbec žádného zlepšení. Děkuji. Děkuji, eh, Mr. Tanok. Floor is yours. Děkuji, pane předsedo. Já si uvědomuji, že ta společná zpráva předchází tedy nešťastnému výsledku eh, Brexitu z června a volební výsledky včera, eh, kdy máme Donalda Trumpa jako budoucího prezidenta USA. Ten se ujme úřadu 20. ledna Tyto, eh, tato dvě zemětřesení mají obrovský dopad a nelze je odlišovat od obsahu zprávy. Kdo mě zná, ví, že jsem eh, se zasazoval intenzivně eh, proti Brexitu, ale musím akceptovat nevyhnutelné, totiž, že k Brexitu dojde. A teď jsem Eh, tedy teď se eh, vlastně snažím zasazovat o co nejměkčí hovory a také se snažím ve studii, kterou připravuji a eh, při lobbingu, aby Spojené království zůstalo co nejhlouběji zapojeno do struktur SBZP. Nepřátelství Donalda Trumpa vůči NATO a multilateralismu má dopad na obranu Evropy a je naléhavější. E, vyjednávání o Brexitu mezi 27. a UK se musí tvůrčím způsobem podívat na to, jak je možné si udržet Spojené království blízko e, poté, co Spojené království má nejefektivnější ozbrojené síly v Evropě společně s Francouzi a je to také jaderná e, velmoc. Je mi líto, že smlouva Eh, z Paříže z roku 1948, která předchází římské úmluvě, která založila Evropské hospodářské společenství, byla vlastně zapojena do Lisabonské smlouvy, eh, i přesto, že byl dojem, že už není zapotřebí. Teď máme na trhu vlastně mezeru, co se týče struktur, když eh, Spojené království odchází z EU. Je potřeba najít nové způsoby, jak by Velká Británie mohla maximálně eh, zůstat, setrvat v rámci eh, ústavních a právních, eh, právních článků součástí SBZP, zvláště s ohledem na vyjednávání ohledně našeho přístupu na vnitřní trh. Takže je potřeba mít více než jenom aranžma ad hoc, která existují třeba v případě Nového Zélandu a dalších zemí, který se účastní různých operací. Já jsem původně navrhoval, když jsem eh, o tom eh, mluvil se členy britské vlády, abychom tedy jednali a snažili se dosáhnout eh, nějakého postavení stáleho pozorovatele, což by bylo něco podobného, jak to chodí Eh, v NATO, kdy eh, země, které jsou členy partnerství pro mír, jako Ukrajina eh, a Rusko, mají takový status. Ovšem tento, tento koncept nenalesl pozitivního sluchu. Víme, že za poslední 24 eh, hodin se také tedy eh, vlastně eh, to hodně událo v Kremlu a myslím, že je potřeba, aby moje země zůstala co nejblíže architektuře SBZP. Děkuji. Děkuji, Mrs. Lezing, I could... Já se rozhodně stavím za všechno to, co řekl Charles Tanok o potřebě Já souhlasím s nejrůznějšími eh, těmi vstupními úvahami, ze kterých vyplývá, že musíme učinit závěry eh, z volby Trumpa, ale otázka zní, jaké závěry bychom měli učinit během této debaty, na které bychom měli klást zvláštní důraz. Neměli bychom zapomínat, že jedním z důsledků také je to, že pravicově populistická hnutí, eh, která bychom vlastně i mohli nazývat tvrdí, tvrdšími názvy než jenom pravicoví populisté. A proto i přes eh, veškeré eh, naprosto jasné názorové rozdíly, co se týče militarizace, do toho se nechci pouštět. Ale veliká odpovědnost i v návaznosti na volbu termíny. A chci říci, že pro mě, eh, pro mě termín národní suverenity v hodnocení těch eh, ústavních záležitostí, otázek, eh, o kterých hovoříme, není pro mě eh, tak primární. Já nejsem žádná nacionalistka rozhodně, ale chci říci, že právo parlamentního souhlasu, co se týče zahraniční politiky a zvláště bezpečnostní a obrané politiky, nejsou vlastně tak jasné v žádném parlamentu, jako zde v Evropském parlamentu. Já už jsem sedm a půl roku koordinátorka zde za naší frakci v sed a velice dobře si vzpomínám, anebo si skoro vůbec nemůžu ani vzpomenout, jak eh, vlastně jsme byli eh, požado, eh, jak se, jak se od nás chtěli zahraniční nasazení. Tehdy rada rozhodla, že pošle vojenskou doprovodnou misi do Libie. my, jsme, my, my koordinátoři jsme tedy eh, byli pozváni, jak si prostě na radu a rada nám řekla, že takto rozhodla. Jak říkám, já vůbec se nechci pouštit do žádných dalších aspektů otázek evropské armády. A vůbec se to netýká ani národní e, suverenity. Pakliže máme ta práva a to, o čem zde dvakrát ročně Eh, hovoříme, když, se, když eh, cestujeme do různých eh, zemí předsednictví v radě, kdy hovoříme o těch nejrůznějších věcech, jak má vypadat parlamentní kontrola, tak je to fraška. Vůbec vlastně nevykonáváme opravdovou parlamentní kontrolu. Proto prosím, kolegové, rozmyslete si, jestli máme vůbec mluvit o eh, národní suverenitě, anebo jestli by bylo lepší hovořit o parlamentní kontrole. Protože když vlastně parlamenty nemají žádné slovo a my nemáme žádné slovo, potom vlastně jak interpretovat naši úlahu v tomto podvýboru. Platí to ku příkladu i pro stálou strukturovanou spolupráci kde se zcela eh, jednoduše hovoří o tom, že ji musíme eh, aktivovat. Znamená to, znamená to s Bohem eh, koncenzuálnímu rozhodování. Není pravda, že zde v věcech podrobně. My musíme si opravdu podrobně rozmyslet, jak to všechno bude prakticky vypadat, jak se to bude realizovat a co se stane v těch zemích, ku příkladu, co se týče eh, hnutí za práva nebo, nebo eh, pravicových hnutí, jak, co se stane vlastně v těchto zemích, kdy ostatní jsou přehlasováni. To si musíme nějakým způsobem rozmyslet, jaké závěry z toho učinit. A týká se to také článku 43.3. Na ten bychom měli podívat kdy vlastně vojenskou intervenci může určit nebo rozhodnout eh, rada. To přece znamená, že financování nebo část financování půjde z rozpočtu EU. A my eh, hovoříme neustále o to, jak je vlastně to všechno odcizeno eh, Evropské instituce od evropských občanů. A já si toho sama také všímám, jak složité je vlastně vůbec doma některé věci lidem eh, vysvětlit. Po první větě eh, zavřou uši, protože to vůbec nechtějí poslouchat. A eh, takhle je to také tady, když máme tolik názorových rozdílů. Myslím si jednu věc. Já se ty procesy, které zde probíhají, by měly být transparentní, měli bychom se je snažit vysvět, vysvětlovat navenek. A já vím, že je to hrozně složité tyto procesy lidem vysvětlit. A některé věci ani vysvětlit nejsou. Jak mám lidem eh, vysvětlit, že nemáme vůbec žádnou pravomoc jako parlament. A když jde o eh, vojenské nasazení evropské armády, to jsou mnoho, mnohé pochybnosti, které mi jdou hlavou, že se uvažuje vlastně o určitých eh, otázkách, aniž bychom o tom mohli zde hovořit. Děkuji. Zink, a nyní má slovo pan Schauhäuser. Já se těším na váš osobitý příspěvek, pane kolego. Těším se na váš osobitý příspěvek. Pardon, prezident, je ne pas entendu. Euh, je, je vais être... Děkuji, já eh, budu stručný, musím se omluvit, budu muset dříve odejít. Já eh, jsem byl vždycky zástupcem eh, bezpečnostní politiky v EU. Byl jsem proto už v době přípravy Maastrichtské smlouvy a i potom. V 90. letech a později jsem bránil postavení Francie. Já jsem tehdy pracoval pro společnost Asol, což je velká zbrojařská firma francouzská. A všiml jsem si tehdy, že v rámci té bezpečnostní politiky tady nejsou autonomní aktéři s výjimkou Francie, která by mohla jednat autonomně. Je to Francie a Rusko. Francie, která eh, si eh, vyčlenila na to prostředky a Rusko, které si vyčenilo také dostatek prostředků na to, aby mohlo vždy bránit svou nezávislost. máme nehovořit ale o společné obraně, tak je potřeba mít nějakou společnou vizi. Je otázka, jestli chceme nezávislou Evropu, nebo stejně jako angličané chceme Evropu, aby byla podřízena to, aby neustále bránili vytvoření společné bezpečnostní politiky v Evropě, nebo chceme, aby američané zajišťovali naši obranu. Já si myslím, že jediný způsob, jak svou obranu zajistit, je to, že to budeme dělat sami a že se nemůžeme opírat o ostatní, protože ti, co, kdo to dělají, tak se pletou, už tam jsou v tom podřazeném postavení. A Evropa eh, se musí rozhodnout, jestli chce svou svrchovanost bránit. V oblasti posílené spolupráce, co jsme kdysi mohli udělat, ale co mm, se nestalo, je eh, neúspěch Eurofighter, to je to velmi špatné letadlo. Mirage a Rafale jsou eh, mnohem lepší letadla a mnohem levnější. Potom jsou to eh, neúspěchy eh, těch ponorek. Tady došlo k tomu, že Němci dali přednost něčemu jinému. Také se nepodařilo uspět s tou myšlenkou společných letadlových lodí. O tom se tehdy, nebo kdysi bavila Anglie s Francií, ale to ještě není úplně asi u konce. A já bych chtěl ještě přemnout dvě oblasti, eh, ve kterých bychom mohli eh, spolupracovat. Existuje francouzsko-německý výzkumný ústav Saint-Louis pro tyto oblasti a na tom bychom se mohli zeměřit na tuto výzkumnou oblast, aby eh, v této oblasti fungovala ta posílená spolupráce všech členských států. Je to <clears throat> a tento institut by to mohl zajišťovat. A potom za druhé, Eh, je to. Teď chci připomenout, že mý kolegové parlamentu odmítli návrh mé zprávy o European Cloud. Jde tady o ty kybernetické útoky, kde by se Evropa měla mnohem lépe připravit na svou obranu. Pokud nebudeme schopni eh, vytvořit nějaký systém, nebudeme mít k dispozici ty eh, routery, ty sítě, všechny ty kapacity, tak se náš systém obrany zhroutí v případě takového útoku potom se může stát, že v případě nějakého útoku eh, letadla nevzletnou. U těch Rafal, letadel Rafal by to prostě nešlo. A to by bylo naprosté zhroutění našich systémů obrany. A řekněme, že eh, Němci říkají, že je potřeba vyhlásit globální výběrové řízení, ale v okamžiku, kdy někdo získá na starost nebo kontrolu nad vaším počítačovým nebo informačním systém, tak se eh, na něm stanete naprosto závislým a to by rozhodně nebylo dobré. A potom chci ještě říct, jestli Francie jednoho dne se stane eh, partnerem a bude chtít se účastnit té posílené spolupráce, a je to možné, ale eh, bude to muset vyplývat z nějaké vize nezávislých národů a nezávislé Evropy. To není úplně, nemůžeme úplně vyloučit. Pokud eh, se podíváme na výdaje ve vojenské oblasti a pokud bychom eh, je měli stejné jako Německo, tak bychom také neměli tak velké zadlužení, jako máme, pokud bychom také neprováděli mise v Africe, kde plníme úkoly, které by měla dělat Evropa. Nikdy s námi nikdo nebyl solidární v těchto věcech. já si myslím, že eh, bychom si měli uvědomit tu váhu nebo to břemeno, eh, které to potom znamená pro naše veřejné eh, rozpočtové deficity. Ale samozřejmě, že ještě možné reformovat souřadu dalších oblastí v této oblasti, které neudělala. Ale i tak bych to rád připomenul. Takže eh, musíme hovořit o financování. Jsme schopni vyčlenit 100 eh, miliard na to, abychom eh, zachránili nějaké banky, ale nevím, proč bychom neměli být schopni vyčlenit třeba 200 miliard na naši obranu. Přitom to jsou investice do reálné ekonomiky. Všechny investice do zbrojského průmyslu jdou na špičkové technologie, a e, jde o naši e, budoucí schopnost e, zajistit naši obranu a přitom to, to jde do pracovních míst, do technologií, do infrastruktury. Musíme si uvědomit, že kolikrát vojenské technologie se potom replikují nebo aplikují v normálním životě. Jsou to všechny ty navigační systémy a tak dále. Takže to jsou všechno investice, které sebou přináší další dodatečné investice a prospěch normální ekonomice. Takže eh, se na to zaměřte, podívejte se na to, řekněme si, že budeme, vytvoříme nějaký fond, eh, který půjde na tyto účely. Měli bychom se zaměřit na, ty, na vědu a výzkum v této oblasti, měli bychom se zaměřit na tu kybernetickou oblast. Můžete mít eh, jakékoliv obrané systémy, ale pokud ten váš nepřítel se zmocní vašich informačních systémů, on to dneska udělat může, to je potřeba říct se. Já jsem eh, to konzultoval se jestli tak na co máte eh, ty vaše obrané systémy. Jde o naši obranu a měli bychom cihlu po cihle budovat Evropu, která bude bezpečná a která bude schopna sama nezávisle zajišťovat svou eh, obranu na základě spolupráce nezávislých národů. Děkuji vám, pane Schaubhäuser. A nyní má slovo pan Atondo. Děkuji. Několik poznámek v této debatě, ne z hlediska profesionála jako kolega z Francie. E, já jsem z výboru AVKO. Já chci říci, že se musíme zaměřovat na příležitosti, které tato debata nabízí a také na tu zprávu. Francouzsko-německý e, návrh v návaznosti na Brexit, jak řekl i pan Tanok, není náhodnou iniciativou je to nesmírně důležité téma pro nás všechny v tomto kontextu. Myslím, že Brexit znamená, že nemůžeme počítat eh, se Spojeným královstvím, co se týče eh, obrany a eh, to velice znejistilo Německo. Není náhodou, že paní Merklová a pan Oland přišli s tou iniciativou, o nímž je řeč společně ještě s ministry z Itálie a ze Španělska. Takže tady panuje vědomí, že se jedná o důležitou otázku. A je logické, aby se připojili i země z východní Evropy. My jsme ovšem nikdy nedovedli tuto iniciativu k jejímu logickému závěru, což bychom měli udělat. Mezinárodní kontext je jasný a existuje i evropský kontext, který musíme brát vážně, realizovat tuto dlouhodobou iniciativu. To, co se stalo v Americe, jasně znamená, že se potřeba evropské obrany stala realitou. Musíme ji začít budovat a odklonit se od koncepce závislosti na USA, jak tomu bylo přes 40 let. tato zpráva vlastně ani eh, neuvádí, jak, dlou, jak důležité pro nás je realizovat tuto dlouhodobou eh, myšlenku, což by se mělo také promítnout do rozpočtu ve světle té franko-německé iniciativy a za podpory italského španělského ministra. Takže víme, že je potřeba něco udělat. Komise navrhla nějaké financování v rozpočtu pro příští rok na investice v této oblasti. A vojenská spolupráce v celé Evropské unii, tedy té se dostane podpory, je to důležitý první krok. Důležitá je i větší spolupráce v oblasti spravodajských služeb. Tyto iniciativy spojíme a e, připojíme ještě spolupráci ve vojensko-průmyslové iniciativy. Tato iniciativa přichází v době, kdy musíme posílit vnitřní spolupráci v oblasti eh, obrany a bezpečnosti. Máme na věc jistě různé názory, protože se jinak stavíme k migraci, k ekonomické politice a máme rozdělení severo-jižní a západo-východní v řadě oblastí a politik. Ekonomická politika je jenom jedním příkladem, ale toto je oblast pro spolupráci západu a východu a severu a jihu. Myslím, že se nám podaří se zde dohodnout mnohem lépe než v jiných oblastech politiky. Musíme vlastně také tváří v tvář Brexitu rekonfigurovat tvářnost Evropy, zjistit, kam se Evropa ubírá, a tato Evropa potřebuje silnější bezpečnost vzhledem k výzvám představovaným terorismem a mezinárodním geopolitickým vývojem. Jak víte, Výbor pro zahraniční záležitosti pracuje na zprávě Bres Brok, která navazuje na Lisabonskou smlouvu. Pak také je zpráva z vlastní iniciativy, která se zabývá vztahy mezi EU a ostatními zeměmi tváří v tvář Brexitu a tato e, zpráva je součástí všech těchto iniciativ a nabízí nám příležitost jak rozdělit obavy euroskeptiků a spolupracovat prospěšně pro všechny. A zakládající otcové, otcové zakladatelé e, Evropské unie i uvažovali o vojenské spolupráci jako o jednom z pilíři toho snu, který budovali před řadou let. Pan Kelam, prosím. Thank you very much, Chairman. Uh, this initiative can't be more timely. Tato iniciativa je velmi aktuální eh, ohledem na rozhodnutí o Brexitu. A proto neexistuje žádná výmluva, proč by společná bezpečnostní a obraná politika, která už 15 let existuje na papíře, ale ne v praxi, proč by eh, se měla dále odkládat, protože v podstatě bychom to mohli označit za zločinnou nedbalost, za zanedbání té situace. A kolegové Gáler a González Pons tady popsali eh, velmi vymluvně tu iniciativu, jak by se ty věci měly dát do pohybu. A já také souhlasím s tím, co říkal kolega Strojevsky, že by bylo možné přijmout nějaký dokument, který by potom asi ale eh, ostatní ignorovali. Já si myslím, že máme hlavně společný úkol, abychom tuto zprávu brali nesmírně důležitě, nebo za důležitou, a abychom se hlavně zamýšleli nad tím, jak by se ty věci mohly uvést do praxe. Její autoři už řekli, že Lisabonská smlouva nám nabízí několik příležitostí. A teď je to otázka, jak to skoordinovat. podívat se na to, které mechanismy se používají, které ne. Potom jde o to financování mm, výzk, vojenského výzkumu a, a obraného průmyslu. A já souhlasím také s tím, že tato společná politika je v souladu s národní suverenitou. Nicméně to není jenom součet těch národních politik a dalších prvků společná bezpečnostní obraná politika, a v tom souhlasím s, kon, s kolegou González Poncem, by měla mít svou vlastní cestovní mapu. A myslím, že tady zazněly velmi cené návrhy. Měli bychom vyjasnit institucionální roli politického vojenského výboru. Také bychom měli zavést platformu pro dialog o těchto věcech v rámci Evropské rady. Děkuji. Máme And last but not least, Mrs. Gomez, please. Thank you, Mr. Chairman. And I'm... Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem musel na okamžik odejít ze sálu, eh, protože tato debata mě velmi zajímá, nerada bych vám to přišla. Chci říci, že podporuji to, co říkal Charles Tannock, a sice, že musíme pracovat eh, s dopady eh, Brexitu, a to na obou stranách Atlantiku a toho mm, také prezidentských voleb a snažit se to promítnout eh, do té dohody s Británií, protože my si nemůžeme dovolit, aby Británie eh, byla členem tohoto společenství, protože Británie to vždycky bojkotovala. Teď v tom současném kontextu já doufám, že Británie si uvědomí, že ji potřebujeme, nebo že ona nás potřebuje, že my ji potřebujeme. A chtěla bych také eh, souhlasit s tím, co říkala naše kolegyně Lezing. Jde o parlamentní kontrolu. Vždycky o to šlo, o demokratickou kontrolu. Já jsem se rozhodla zabývat se těmito bezpečnostními otázkami, protože jsem přesvědčená o tom, že je potřeba to dostat pod demokratickou kontrolu a je to velmi náročný proces. Když eh, byl vytvořen tento podvýbor v roce 2004, tak jsme neměli nic. A vzpomínám si, že jsme se tehdy dozvěděli o žádosti eh, OSN, abychom poslali misi do Konga, ale dozvěděli jsme to pouze od Bundestagu. Bundestag nás informoval, že OSN o to požádal a nám to řekli naši němečtí kolegové. A tehdy jsme začali trvat na tom, že chceme, aby sem chodili experti, aby nám dávali informace, a, a aby se vedly eh, debaty, abychom to měli pod kontrolou. A já naprosto jsem s tím, co říká kolegyně Lezing, že bychom Eh, eh, že nedokážeme vysvětlit někomu, že to nemáme pod kontrolou. A přitom v národních parlamentech to kolikrát eh, to tak také je, že nemají tu kontrolu. Možná, že v Bundestagu to je jinak, ale francouzský parlament rozhodně tu kontrolu nemá a portugalský parlament, který já znám, nemá vůbec žádnou kontrolu nad těmito věcmi. Je, nebo pokud to někdo tvrdí, tak je to úplně povrchní. <clears throat> A proto potřebujeme mít tento parlament, aby odváděl lepší práci eh, bezpečnosti obrané politice a proto je tato debata tak relevantní. A dále za předpokladu, že budeme mít eh, tuto politiku vůbec, protože spousta lidí to popírá, dlouhou dobu to tak dělali, protože to je ten náš vojenský establishment, který se vždycky opíral o tu transatlantickou obranu a ten bránil rozvoji Eh, té demokratické kontrolní eh, funkce. Říkali, že by to byla duplikace, že by to bylo zbytečné a tak dále. A vlastně bránili Evropě v tom, aby se tady zhostila svých povinností a aby současně s tím měla tu demokratickou kontrolu. Například, že tady nebyly agentury. Na té svalu, když jsem připravovala zprávu námořní bezpečnosti, jedné z té dimenzi společné politiky, že jsem zjistila, že Evropská námořní agentura agentura pro námořní bezpečnost, která je v Lisabonu a která měla reagovat na tu nehodu Prestige, tankeru Prestige, který se potopil u pobřeží Španělska a znečistilo to prostředí, tak šlo tady o tu bezpečnost námořní dopravy, ale přitom ta agentura má odbornost i na v eh, dalších oblastech a má také eh, technologie, které umožňují poskytovat informace i pro operaci Atlanta. A to také dělali. Eh, to byla operace u somálského pobřeží. Ale dělali to jenom neformálně, protože jako civilní agentura něco takového dělat nemohli, nebo nemohli spolupracovat eh, eh, v rámci těch vojenských operací. A to je naprosto, eh, to je naprostá hraška. Bylo to také na rozlišení tady v parlamentu, kde šlo o Galileo, jak ho zachránit, jak vůbec zajistit společné financování Galileo. Víme, že to je GSP+, plus. pokud se jednou Trump rozhodne to vypnout, eh, systém GPS, tak eh, bez Galilea bychom nic neměli, čím bychom to mohli nahradit. Takže jde tady o strategickou autonomii. Evropské unie. Jde o technologie, o průmyslovou základnu, o vědu a výzkum. Chci souhlasit s tím také, co říkal Michael. Výzkum je se propojen s tím soukromým průmyslovým potenciálem, to, a proto bychom eh, měli také podporovat eh, úsilí Airbusu, a to je rozpočtově. Ale to monitorování a kontrola je také o dohledu nad těmi výdaji a mě už nebaví eh, pořád eh, nacházet tolik příkladů korupce eh, v vojenských zakázkách ve všech našich státech a nikdo není schopný s tím něco udělat, ani, ani německý Bundestag. Já bych byla ráda, kdyby to dělal tento parlament, kdyby jsme dohledli na to, že peníze našich daných poplatníků budou vynakládány řádně, jenom tam, kde je to potřeba. A bezúhoně, tedy bez korupce a že budou dodržována pravidla vnitřního trhu, protože až dosud přes veškerou práci, kterou jsme na tom udělali v oblasti eh, vojenských zakázek a vývozu, tak naše české státy to úplně eh, ignorují a tím vlastně spochybňují eh, integritu toho vnitřního trhu. A proto je také potřeba, aby tady byla ta demokratická kontrola a musíme předpokládat, že potřebujeme společnou bezpečnostní obranou politiku. Národní svrchovanost je sice důležitá, ale jde hlavně o to, jak rozhodovat, že se na tom budeme podílet. A, ale národní svrchovanost nám sama o sobě nemůže zajistit bezpečnost a obranu, protože to nám může zajistit pouze společné úsilí, které bude strategicky zaměřené a proto potřebujeme tuto společnou politiku. A jde také o tu zásadní otázku, kterou tady už několik lidí nadaslo. což je ta kyberbezpečnost. Žádný stát jednotlivě to není schopný zajistit, musí to být společné úsilí. A my na to nemáme ani zdroje. A hodně našich zdrojů bylo vyplýtváno. A tím končím. Chci říci, že velmi klíčovým eh, dopadem toho všeho by Eh, mělo být také politické vedení, politická vůle. Nejde jenom o ústavní eh, z nějaký nebo právní základ, jde hlavně o to politickou vůli. Ten, eh, to, ta situace v Libii, která teď vznikla, je naší chybou, protože naše vlády odmítly spolupracovat na tom, aby to tam řešili. A to od samého začátku. A proto jsme se dostali do tohoto chaosu, který způsobila Evropa. A to teď představuje obrovskou hrozbu naší bezpečnosti. A to už vůbec nebudeme o Syrii. Hledání řešení v Syrii s tím, že naše členské státy tam teoreticky mají spolupracovat v rámci té koalice, ale nejsou schopny si ani vyměňovat informace mezi sebou o zbraních, které někteří poskytují pešmerze, někteří je neposkytují a tak dále. Nám můžeme v tom případě dosáhnout nějakých eh, výsledků. <clears throat> Pokud spolu nespolupracujeme, tak nemůžeme eh, ten, eh, tu situaci tam vyřešit. A naprosto zásadním dopadem toho všeho by mělo jít, že bychom jako Evropská unie měli mít stále křeslo v Radě bezpečnosti OSN. Děkuji, paní Gomeš. Zbývá nám ještě asi 20 minut času. A ještě než udělím slovo našim reportérům, aby mohli eh, reagovat na otázky a na projevy, dovolte mi jednu poznámku. Já bych rád ocitoval ze smlouvy o Evropské unii paragraf číslo 42 odstavec 2. Společná bezpečnostní a obraná politika povede ke společné obraně. Jakmile o tom Evropská rada jednomyslně rozhodne, tomto případě doporučí členským státům přijetí takového rozhodnutí v souladu s jejich ústavními předpisy. Já bych chtěl upozornit na to, že Evropská rada zasedá tento prosinec. A možná, že by nebylo špatné, kdyby se Evropská rada přenesla svými myšlenkami do začátku 90. let, kdy vypukla na Balkáně kosovská krize kdy nebyla Evropa schopná zasáhnout a kaštany z ohně tenkrát museli za Evropu vytahovat eh, letecké síly Spojených států, které tuto krizi nakonec vyřešily. A já se obávám, že takováto situace už může nenastat. Je to náš osud, je to naše Evropa a my ji musíme bránit. Děkuji vám za pozornost a nyní bych prosil, abychom v pořadí pan González Pons a e, pan Gáler odpověděli. Děkuji. Prosím. <clears throat> Muchas, gracias, presidente. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já děkuji všem kolegům, kteří se dnes vyjádřili a kteří přispěli k debatě. Především si poděkovat paní Breso, protože tato zpráva v podstatě vychází ze zprávy Breso, zejména pokud jde o AFKO. Je to nezbytná zpráva. Všichni máme za to, že tato zpráva musí vzniknout a je to skutečně zpráva, která přichází v pravý čas. Je vysoce aktuální této místnosti se na tom jednomyslně shodneme. Shodneme se na tom, že výsledek amerických voleb znamená, že Evropa je ještě osamocenější, jak už tady zaznělo, než kdy dříve. Tato zpráva je skutečně nezbytná a přichází právě včas. Od všech vás tady zaznělo, že je tady velký rozdíl mezi tím, co by se přál Evropský parlament a co teď právě dělají členské státy. Takže cílem této zprávy je zúžit tuto mezeru. Členské státy nechtějí zajít tak daleko, jak Evropský parlament, ale musíme se pokusit zblížit. Musíme zjistit, jaké jsou možnosti, jaké jsou příležitosti, které nám nabízí Lisabonská smlouva. Nemůžeme mluvit o společné obraně, pokud v plné míře nevyužijeme možnosti, které nabízí Lisabonská smlouva. Pokud jsme plně nevyužili to, co už teď máme před sebou, nemůžeme žádat členské státy o něco víc. A může se zdát, že je to nějaká další zpráva, ale je to vysoce aktuální zpráva, která usiluje o to, aby byla realistická, aby členské státy postupovaly dál jediným možným směrem, který v podstatě mají k dispozici, jak říkal také můj ctěný kolega Gáler. Parlament musí být v jádru této debaty. V jádru společné obrané politiky do budoucna. A já bych ještě dodal, že zapojit by se měly také parlamenty členských států. Evropský parlament se nemůže zasazovat o evropskou obranou politiku sám. Potřebujeme i parlamenty národních států. Souhlasím s tím, že obraná politika je nedílně spjata se zahraniční politikou. společná obraná a bezpečnostní politika musí být napojena na zahraniční politiku. A tato zpráva musí mít vazbu i na tu zprávu, která pojednává o společné zahraniční politice. Americké volby zdůraznily, že potřebujeme společnou obranou politiku, ale zdůraznili také, že potřebujeme společnou zahraniční politiku. Evropa musí mluvit jedním hlasem v době, kdy se Amerika stahuje ze světa. Tento problém musíme řešit. A je to problém, který souvisí s nedostatečnou politickou vůlí. Nejde o to, jak je postavená smlouva. Členské státy nechtějí společnou bezpečnostní politiku. Ale musíme přinutit k tomu postoupili dál ve společné obrané bezpečnostní politice, protože není žádná alternativa. Zpráva musí zdůraznit, že je tady nedostatečná politická vůle a to je v rozporu se zájmy Evropské unie. A je to také v rozporu se zájmy samotných členských států. Já plně souhlasím s tím, co říkal pan Tenek. Včera jeden z vašich kolegů z vaší strany řekl, že Británie je ostrov. Ale není to loď. Po Brexitu neodpluje někam do Atlantiku. Stejně bude v Evropě. Dál bude jedním z našich sousedů. A proto Pokud chceme podpořit Británii, aby zůstala v Evropské unii, musíme být připraveni podpořit také Brexit, který úplně nepřerušuje vazby na Británii. A když mluvíme o bezpečnosti, mluvíme o sdílené bezpečnosti. A musíme tam zahrnout i Spojené království. V zájmu Británie i v zájmu zbytku Evropské unie. A na závěr bych řekl něco v souvislosti s tím, co říkal pan Kolega Ramon, já souhlasím s tím, že správně poukázal na to, že každý členský stát do budoucna přežije, když nebude společný trh, jistě bude to obtížné, ale přežijí. Jednotlivé členské státy by přežily bez institucí. Měli bychom méně demokracie, ale všichni bychom to přežili. Ale je mnoho členských států, které v 21. století a do budoucna nepřežijí bez společné bezpečnostní a obrané politiky. Ne všechny, ale některé by stály před obrovskými potížemi, kdyby měly sami přežít bez společné bezpečnostní a obrané politiky. Tak co s tím budeme dělat? Prosím, pan Gále. Já, vielen Dank. Ehm, ich unterstütze alles. Já podporuji vše, co řekl kolega eh, González, to nebudu opakovat. Myslím, že rozumíme tomu, že teď se operativně vyvíjí SBZP a že o tom není potřeba eh, pochybovat. Je to naprosto nezbytné a vzhledem k tomu, že jiná témata nemáme tak dobře rozpracovaná a hotová, měli bychom eh, posíleně, tedy společně eh, hovořit o tomto tématu obrany na základě aktuálních eh, událostí. A je proto dobré se eh, pohlédnout na to, co je možné. A je dobré využít také Lisabonskou smlouvu proto nemusíme ani vést debatu o evropské eh, armádě. To by nebyla v souladu s Lisabonskou smlouvou a zbytečně by nás to eh, rozpilovalo od toho, co udělat můžeme. Eh, těším se na to, jak bychom mohli posílit úlohu parlamentu. Ku příkladu tím, že třeba vysvětlíme, jaké funkce může Evropská obraná agentura vlastně na sebe vzít, že třeba budeme v budoucnu mnohem více plánovat a e, realizovat e, veřejné zakázky přes Evropskou obranou agenturu, která bude projekty koordinovat. Tady bychom mohli e, vlastně mít větší vliv pomocí veřejných zakázek, když se to nezvládne přes vlastně orgány, jednotlivé orgány jednotlivých členských států, tak by tady mohla Evropská obrana agentura sehrát centrální úlohu. Bylo by to i eh, nákladově efektivnější. Takže tady bychom mohli získat určité eh, kompetence a doma bychom měli Eh, vysvětlit, že nejsme nepřáteli a eh, protivníky kolegů poslanců v národních parlamentech, že se nechceme s nimi přetahovat o pravomoci. Ne, chceme naopak posílit to, co vlastně děláme jednou za půl roku na meziparlamentní konferenci, když je politika konkrétnější a ne ztrácí se pouze v řečech, tak i eh, toto těleso bude hrát významnější úlohu. A jsem také proto, abychom tvůrčím způsobem eh, přemýšleli o tom, jak vlastně i nadále zapojovat Velkou Británii do této politiky. Je docela dobře možné, že to bude konstruktivně spolupracující pozorovatel a že eh, bude mít větší smysl a význam než eh, obstruující a blokující člen. Možná to zní paradoxně, ale možná se ve finále ve Velké Británii prosadí pragmatismus a podaří se vyřešit ještě některé otázky, tak třeba budeme mít příležitost vidět to úplně ještě z jiné stránky. co se týče výzkumu v oblasti obrany, aby nedošlo k nějakému eh, mlžení. Eh, v této oblasti vlastně začínáme a jedná se o evropskou přidanou hodnotu a nebude to nahrazovat národní úsilí. To ani není možné vzhledem k těm finančním prostředkům, ale měli bychom společně ve výzkumu v oblasti obrany přemýšlet o tom, na čem se můžeme dohodnout pro třeba mise EU. Tady budeme mít společné kapacity, společné možnosti. Nejde o to strhnout eh, na sebe nebo ze společenčtit, tak říkajíc, eh, veškerý výzkum v oblasti eh, výzkumu. To by ten entuziasmus šel tímto směrem příliš daleko. Tolik ode mě děkuji. Děkuji oběma reportérům za závěrečné rezime. Mně dovolte jenom krátkou technickou poznámku. První posouzení návrhu zprávy proběhne 8. prosince a termín pro předkládání pozměňovacích návrhů k této zprávě je 15. prosince tohoto roku. Dovolte mi, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě eh, tohoto našeho zasedání, to je i pracovníkům sekretariátu obou výborů, i všem eh, tlumočníkům, i vám všem, kteří jste se tohoto zasedání zúčastnili. A končím zasedání společného zasedání obou výborů, výboru i, i eh, výboru SEDE. Příští zasedání výboru SEDE je 8. prosince 9 hodin ráno. The next joint meeting příští zas...